Tím je tu jeden bod a to je Severní Kavkaz a to konkrétně případ Olega Orlova. Rozpravu začne paní Hautala. Pane předsedo, já bych ráda řekla, že usnesení týkající se Severního Kavkazu, zejména případu Olega Orlova, si opravdu zaslouží pozornost jako jedno z nejdůležitějších za poslední dobu. Tragédie, která se rozrůstá a prohlubuje v severním Kavkazu, je pořád za posledních pár let pořád horší. Eh, každodenní život místního společenství je ovlivněn eh, touto situací. To je Čečensko, Ingušecko a jiné sousední provincie. Eh, Minulý týden bylo při útoku na čečenský parlament v Grozným eh, usmrceno nejméně šest lidí. Eh, další byli zraněni převážně eh, civilisté. Jinak rovněž při bombardování v Kavkazu hlavního města Severní Osetie jsou oběti na e, lidech. Rodiny obětí stále ještě ani nevědí, co se stalo v Beslanu, e, kde jsou jejich těla a k čemu tam došlo. Jde tedy o e, začarovaný kruh násilí a bezpráví. Navíc nikdo se nesnaží situaci řešit a to způsobilo, že se situace šíří za hranice této republiky. Čečenští eh, uprchlíci v Evropě se obávají eh, eh, nějakých persekucí nebo vraždy. Lidé mizí dokonce i v Moskvě a v Sankt Petersburgu, k čemuž došlo dokonce minulý rok. Tedy dochází konečně na moment, kdy se to musí učinit přítrž. Pan Orlov, jež byl odměněn Sacharovovou cenou, nyní je e, v trestním řízení a my musíme říci už dost. Společně s Radou Evropy e, tam byla skvělá zpráva Dika Martina o e, právních nápravných prostředcích při porušování lidských práv v Severním Kamkazu a my ji musíme podpořit. Děkuji a paní Šarke na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Dnes předseda Buzek oznámil vítěze letošní Sacharovovy ceny, která stělesňuje svobodu myšlení, a my stojíme za naši, eh, reprezentuje to, za čím stojíme, za našimi občany i celosvětově. Pokud jde o Nobelovu eh, cenu, tak eh, tady byla výzva, aby byl propuštěn Linčiabo a řekl, že svoboda není žádná hrozba, zatímco existuje mnoho hrozeb ohrozujících svobodu. A to tež se dá říct o situace na Kavkaze. E, ti, kdo, e, ten, kdo, ti, kdo obdrželi minule tuto cenu, to znamená Oleg Odlok, Sergej Kovaljev a Ludmila Alexejeva si nemohli osobně převzít e, tuto cenu. Jejich svoboda je ohrožena. My, Evropa investuje do vztahu s Ruskem a spolu s tím také Rada Evropy a OBSE. Rusko se tudíž zavázalo, že bude hájit lidská práva. Ale jak daleko jsme od e, těchto slibů? Zastrašování novinářů, mizení zastánců lidských práv, není žádná e, svoboda projevu ani na internetu. A absence dodržování právního řádu, to, že 20 tisíc případů Evropského e, soudu pro lidská práva, to svědčí, eh, hovoří samo za sebe. Pokud nebude dodržováno právo, bude to na úkor stability. Není žádná eh, záminka, proč by Rusko nemělo dodržovat své závazky na poli lidských práv. A my se musíme postarat o to, aby zástupci memoriálu mohli navštívit tento parlament a aby tak skutečně se dostalo symbolického zastoupení těchto práv, kteří mají všichni občané. Děkuji, pan Repo. Děkuji, pane eh, předsedo. Já musím říct, že mi dělá velikou hlavu eh, to, co eh, se neustále zhoršuje, to klima kolem obhájců lidských práv v Rusku. Všichni Orlova podporujeme. V loňském roce se stal držitelem prestižní Sacharovovy ceny a jeho jediný zločin je, že se zastává lidských práv v Rusku. My prostě nemůžeme opomíjet skutečnost, že v Rusku je situace zcela odlišná směšná. Teď jde o to, aby ti, kteří se zasazují za lidská práva, se nestali terčem nezákonných eh, kroků. Vše se musí odehrávat eh, v rámci právního státu a dodržování základních práv a svobod eh, občanské společnosti. Je třeba více dialogu, více respektu vůči právům a především vůči právům lidským. Pokud chcete spravedlnost, tak je třeba, aby toto mělo jak subjektivní, tak objektivní dimenzi, zatímco v Severním Kavkazu eh, zločiny procházejí nepotrestány. To je třeba okamžitě odsoudit a práva obětí musí být respektována. My musíme podporovat eh, jednoznačně eh, pana Olega Orlova. Musíme na to myslet pokaždé, když hovoříme se zástupci Ruska, když hovoříme o vztazích mezi Ruskem a Evropskou unií, tak musíme se zasadit o to, aby Rusové respektovali lidská práva, pokud chtějí, aby se stali skutečným partnerem Evropy. Evropy eh, se zasazuje za eh, občanská práva osob všude. Thank you. Now Mr. A nyní pan Čarnecký doba komunismu, kdy v Polsku Solidarita bojovala o lidská práva a o demokracii, jsme měli takové zvolání. Není svoboda bez solidarity. A dnes, v kontextu toho, co se odehrává v Severním Kavkazu a nikoli pouze tam, rovněž v mnohých jiných oblastech Ruska, můžeme říci, že není stabilizace bez vlády zákonů je velice důležité, abychom si to neustále připomínali. My nesmíme odvracet zrak ani považovat naše hospodářské a politické vztahy s Ruskem jako něco úplně odděleného nebo separátního od lidských práv. To jsou spojené nádoby. To nejsou dvě různá témata. Otázka elementární poctivosti a intelektuální poctivosti znamená, že budeme hovořit nikoli pouze o tom, že si uvolňujeme vztahy s Ruskem, ale že budeme zároveň na Moskvě žádat, požadovat dodržování lidských práv rovněž v kontextu e, toho nositele Sacharovovy ceny. Tím e, to vyjadřuje Rusko políček Evropskému parlamentu a celé Evropské unii. Za paní Čarnicky. Já vám děkuji, pane Čarnicky teď paní Veržia. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít tohoto vystoupení, abych tady veřejně zauvažovala nad tím, k čemu vlastně je cena Sacharov. Jednak bych chtěla poděkovat kolegům eh, za to, že odpověděli na mou otázku na situaci pana Orlova. Pan Orlov je jeden ze tří zodpovědných asociace, které jsme udělili cenu Sacharov minulý rok. Tím, že jsme jim dali tu cenu, jsme odměnili angažovanost těch, kdo si ještě pořád troufají na to, aby odsoudili situaci v Čečensku. Byl to symbol, protože to bylo několik měsíců po eh, vraždě paní Natalie Estemirovy, které, eh, kterou tedy pan Orlov eh, odsoudil. Víte, že čečenský prezident ho nenáviděl, že ho dokonce obžaloval a e, v lednu byl pan Orlov a asociace Memorial odsouzená, my jsme nic neřekli. A teď byl znovu obžalován a ještě teď je ve vězení. A když udělujeme cenu Sacharov, tak se snažíme tím odměňovat muže a ženy, kteří bojují za demokracii a za lidská práva. Měli bychom je tedy chránit, když jim dáváme tu cenu. A co jsme udělali pro pana Orlova a pro další, kdo v Čečensku a v Rusku prosazují lidská práva? Jak zajistit v dialogu s Evropskou unii, aby na Severním Kavkaze byly konečně respektována lidská práva? Můžeme opravdu pořád tolerovat, aby nebyla nijak řešena vražda paní Stemerové, že lidská práva jsou porušována, aniž by na to soudní systém jakkoliv reagoval. Já mám skoro chuť říct, k čemu my tu vlastně jsme. My odsuzujeme porušování lidských práv, ale přitom to komisi nijak nebrání v tom, aby pokračovala v tom takzvaně konstruktivním dialogu a říkala nám, že situace se vyvíjí, ale ne zrovna v oblasti lidských práv a spravedlnosti. Kdy přestaneme se vzdávat těchto takzvaně základních hodnot kvůli ekonomickým a politickým zájmům některých členských států. Možná bychom, vážení kolegové, byli důvěryhodnější, kdybychom toto neponechali na čtvrtek odpoledne a kdyby nás tady bylo dnes trochu více na tu debatu. Merci, Madame Vergier. Děkuji, paní Veržet. A nyní má slovo pan posel, prosím. Pane předsedající, Severní Kavkaz je obětí koloniální politiky. Došlo tam o pokus o genocidu stalinistickým režimem, ale i po zhroucení Sovětského svazu tam došlo ke dvěma brutálním válkám, které se podobaly až genocídě, stejně jako, jako v Čečensku. A i dnes můžeme říci, že se jedná o region, kde panují malé eh, zlé eh, režimy, které porušují lidská práva. Bojujeme proti terorismu ze všech stran ale ani toto dění v Severním Kavkaze nemá nic společného s demokracií a právním státem. A proto musíme tuto eh, situaci překonat. Potřebujeme úzkou spolupráci mezi Evropským soudem pro lidská práva a Radou Evropy, ale rovněž Evropskou unii a organizacemi pro lidská práva, které pracují v této oblasti a snaží se eh, zrušit účinky ruské eh, moci zde je právě centrální memoriál a proto se pokoušíme domoci se toho, aby pan Oleg Orlov nejen byl nechán, ponechán na pokoji režimem, ale aby získal i naši podporu ve své cené práci pro lidská práce, pra, práva. Tím pomůžeme lidem v severním, na severním Kavkaze, ale dlužíme to i paní Estimirové, kterou mnozí z nás osobně znali. Její vražda musí být konečně vysvětlena a my máme povinnost postarat se v Severním Kavkaze o to, aby tam byla dodržována lidská práva a principy právního státu. Děkuji vám, pane poslte. Nyní budou řečníci za politické skupiny a první má slovo pan Valesa. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Oleg Orlov řekl, že největší problém na severním Kavkaze je ten, že politici zapomínají na nejdůležitější aspekt, to znamená na lidská práva. To destabilizuje danou situaci na Kavkaze a prodlužuje to daný konflikt a oddaluje možnost řešení konfliktu a podporuje to teroristy. Aktivisté za lidská práva jako středisko Memorial potřebuje podporu, protože chtějí zajistit svobodnou společnost a je zapotřebí, aby takové organizace fungovaly, aby zajistili větší stabilitu v celém daném regionu. Z tohoto důvodu musíme podpořit eh, toto hnutí a musíme být kritičtí vůči vývoji eh, situace a musíme hovořit jménem těch, kteří byli uneseni a těmi, kteří byli napadeni. Děkuji a nyní má slovo pan Mirský za socialisté na minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Já naprosto podporuji tu část usnesení, ve které jde o to, že musíme dodržovat lidská práva v Severním Kavkaze. V této problematice a v této zemi se velmi dobře vyznám. Nebyl jsem tam pouze jednou. Současně bych rád poznamenal, že označení obránci, obránce lidských práv eh, neospravedlňuje Orlova v tom, aby obvinil prezidenta z vraždy. Pokud si pan Orlov myslí, že získání Sacharovovy ceny mu uděluje mandát k neoprávněným obvinováním, tak se mílí. Eh, pan Orlov by měl svá práva žádat u soudu a pokud ne u ruského soudu, tak u Evropského soudního dvora. Nejsme v právu, pokud se v tomto sporu stavíme pouze na jednu stranu. Každá strana musí splnit své závazky. E, pan Orlov by si měl nejdříve rozmyslet, co chce říci, než promluví, protože urážka je zločinem. Děkuji a nyní má slovo pan Bělan, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že je paradox, že v den, kdy jsme učinili konečné rozhodnutí, kdo dostane Sacharovu cenu za rok 2010, se bavíme o jednom z laureátů této ceny za loňský rok. Chtěl bych vám připomenout, že pan Orlov spolu s ostatními členy Střediska Memoriálu obdrželi tuto cenu a obdrželi proto, že bojují za pravdu, bojují proti ruským zločincům a těm, kteří spáchali zločiny v Čečně. Dnes se bavíme o jeho utrpení, kterým prochází, protože měl odvahu zeptat se na smrt Natalie Estemirové, která byla vedoucí organizace Memorial v Čečensku. Musíme pamatovat na to, že kroky by nebyly ze strany Čečenska by nebyly možné, pokud by nebyly podpořeny Ruskem. Chceme tedy vyvinout maximální tlak na prezidenta Medvedeva, aby ukončil jakékoliv negativní kroky v Čečensku. Děkuji a nyní mám na seznamu paní Basesku. Publicile din Caucazul del Nord sunt aproape zilnic scen... Republiky Severního Kavkazu jsou dějištěm násilí a terorismu téměř každý den. Tento týden došlo k útoku na čečenský parlament, což ukazuje, že islám ohrožuje stabilitu celého regionu. 15 let Poté, co začaly v Čečensku války, války je pořád 18 eh, tisíc eh, nezvěstných osob a osud eh, aktivitu, aktivistů za lidská práva je také velmi znepokojivý. Mluvilo se tady o únosech a dalších podobných případech a případ Olega Orlova není právně nijak podložen. Riskuje tři roky uvěznění za to, že obvinil čečenského prezidenta z vraždy Natalie Estemirové. Ovšem vyšetřování její smrti zatím nedosáhlo žádného pokroku a proto si myslím, že federální úřady by měly přijmout další opatření a zajistit eh, dobrá eh, vyšetřování i v případě členů memoriálu. Paní Korhola. Pane předsedající, Severní Kavkaz je oblastí, kde se děje velké násilí. I v Čečensku toto násilí se rozšiřuje na další oblasti, například na Dagestán. Ve všech těchto oblastech jde o boj proti terorismu, musíme tam zaručit svobodu. A ten boj, který se tam vede, vedl k mnoha vnitřně vysídleným osobám. člena memoriálu bychom měli podpořit, protože memoriál tam hraje velmi významnou roli. Oleg Orlov se zabýval otázkami, které právě vystávají v Severním Kavkazu a nyní je sám ohrožován. ohrožován. Anna Politkovská se rovněž zasazovala o lidská práva v Čečensku. A i ona byla zlikvidována. A Natália Estemirová, ta se rovněž zastazovala proti násilí, ke kterému dochází v Čečensku. Jak dlouho jim budou tyto vraždy ještě procházet? Myslím si, že Evropská unie se musí těchto lidí zastat. Slovo má pan Sonik. Děkuji bardzo. Chciałbym začít od sprostování. Eh, Děkuji. Já bych začal tím, že poopravím to, co tady bylo řečeno. Že totiž eh, zástupci memoriálu nemohli přijet do parlamentu, aby převzali svou cenu. To není pravda. Byly tady. Byly to dámy v bílém, které nemohly přijít eh, si pro cenu. Eh, to byly ty ženy z Kuby. A zpráva z června 2010 jasně ukazuje další porušování lidských práv na Severním Kavkaze. Místní úřady tvrdí, eh, že se snaží o stabilizaci. Nicméně tam neexistuje právní stát, což je pro skutečnou stabilizaci problém. Dochází tam k násilí na civilistech, eh, k mučení, zastrašování, eh, lidé mizí, lidé jsou zatýkáni, zabíjeni. Vyšetřování porušování lidských práv nikam nevede a často je jediným výsledkem to, že viníci jsou beztrestní a nikdo už potom policejním složkám nevěří. A proto musíme učinit vše, co bude v našich silách, abychom monitorovali situaci na Severním Kavkaze, posílili právní stát a občanské a demokratické iniciativy, abychom zabránili té situaci v regionu přejdeme k naší proceduře catch the eye a vidím pana Mikolášika, který by se chtěl také vyjádřit k situaci v Severním Kavkazu. Prosím. Děkuji, pan Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Za největší problém v Severním Kavkazu považuji nevšímavost k nejdůležitějšímu aspektu dodržování lidských práv jednotlivců. Takovéto porušování lidských práv destabilizuje situaci v regionu, rovněž prodlužuje konflikt a snižuje šance na jeho vyřešení. A vznikají tím také základy pro teroristické reakční skupiny. Pan Kanderou, který se dostal v Čečensku k moci, nepřispívá ke stabilitě v regionu. Stal se absolutním vládcem v republice, který zneužívá zákony anebo je využívá v rozporu s lidskými právy. Nesmí, eh, veřejnost například dále nesmí být informována o porušování lidských práv a nesmí o nich diskutovat. Žalostným případem porušování lidských práv je Oleg Orlov z člen skupiny Memorial. Situace vypadá bezvýchodně a ruský parlament má proto morální, Evropský parlament má proto morální povinnost sledovat dodržování práv v regionu občané v Ruské federaci nemohou využívat svých lidských práv oproti obecné retorice. Tu. Děkuji, pane předsedo. Také bych ráda vyslovila solidaritu panu Olegu Orlovi a středisku Memorial, které v loňském roce obdrželo cenu Sacharovou. Toto odsouzení eh, za pomluvu čečenského prezidenta a tento nový soudní případ je hrozný postup vůči obráncům lidských práv. A hlavním důvodem je zabití Natalie Estemirové. Jsem proti tomuto nechutnému porušování lidských práv, proti tomu, že se má bojovat proti těm, teroristům a nechci, aby ruské úřady podporovaly takovouto situaci. Děkuji, pane předsedající eh, já bych se chtěl eh, tady zamyslet nad tím jak je možné že se pořád bavíme jenom o lidských právech eh, relativně malé skupiny lidí a vůbec pomíjíme to jádro

Děkuji. A na závěr paní Gomes. Ana Gomes, you have the floor. Pane předsedo, plně podporuji toto rezoluci, kterou podpořila má politická skupina, která žádá kroky, aby laureát Oleg Orlov byl zproštěn viny takovéto případy nesmí pokračovat eh, v této oblasti. Nevidím sebe ani svoji politickou skupinu, jak naznačil pan Mirský, eh, skupinu, která by kritizovala Olega Orlova. Nemůže využít eh, svých možností a hovořit proti panu Kaderovovi. Všichni moc dobře víme, že nemusíte mít žádný titul, nemusíte mít obhájcem lidských práv, nemusíte mít žádnou cenu abyste měli právo na to kritizovat prezidenta nebo vládu. Ráda bych využila tuto příležitost, pane předsedo, a podpořila, co říkala paní Romeva. Nejen Evropský parlament, Rada a komise, paní baronka Ashton, poukazují na velice nebezpečnou situaci na západní Sahaře. A žádám o intervenci, aby marocké úřady neobtěžovaly a netrápily lidi v této oblasti, kteří bojují za práva lidí. Omlouvám se, ale bavíme se o severním Kavkaze a nyní bych rád předal slovo paní komisařce. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat, že jste upozornili na situaci v oblasti lidských práv v severním Kavkazku. Eh, v Čečensku proběhly E, násilnosti, je tam nezákonnost a ta se rozšířila také do Induska a dalších oblastí. V úterý tento týden došlo k incidentu v Grozném a to bylo opět připomenutí, že situace je velice proměná, že je nebezpečná, místo předsedkyně Aštnová eh, velice lituje tohoto útoku a říká, že v žádném případě není možné používat teroristické násilí a sebevražedné útoky. Pane předsedo, chtěla bych využít této příležitosti a vyjádřila soustrast s rodinami obětí. V tomto případě oběti byly civilisté, dva policisté, kteří vykonávali svoji službu. Teroristické útoky pokračují v severním Kavkazu, v Kavkaze a jsou tam také útoky na novináře. A velice zřídka, kdy jsou pachatelé předvedeni před spravedlnost. Lidé přicházejí o život a je tam řada lidí, kteří pracují v těchto nebezpečných podmínkách. Jsou to aktivisté, novináři, kteří v celé federaci čelí takovémuto zacházení a zastrašování. Pan Orlov, který je členem memoriálu, a paní Ludmila Alexia eh, jsou zastrašováni. Prohlašováním pana Orlova, proti kterému se postavil čečenský prezident Kadyrov, eh, týká se to zabití Natalie Estemirová, eh, kdy došlo k identifikaci zločince, nicméně ten nebyl předveden před soud. A bohužel pan Orlov stojí před třetím soudním řízením. Musíme vyzvat Rusko, aby jako člen OECD, OSN a Rady Evropy zasáhlo. Pan prezident Medvedev eh, hovořil o právním nihilismu, který vzniká v této oblasti. Musíme podpořit eh, soudní reformy v Rusku a připraví se konkrétní činnosti pro užší spolupráci s Radou Evropy v tomto ohledu. Evropská unie si váží možnosti, kterou má, že můžeme vyslovit naše obavy, můžeme říci své obavy eh, ruským zástupcům. Hovoříme o těchto otázkách s panem prezidentem Medvedevem. Konzultace eh, na úrovni expertů v oblasti lidských práv eh, velice často probírá tyto otázky. Děkuji vám, paní komisařko. Takže diskuze o eh, Severním Kavkazu tímto končí a můžeme pokračovat hlasováním. Budeme nejdříve hlasovat. Eh, máme tady šest návrhů na usnesení. Eh, jednak návrh, který se týká nucených vystěhování v Zimbabve. Budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno.